Zápis jednání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího zasedání. Pokud nejsou námitky, tak já s usneseními usnesení předložím těm, kteří jsou v usneseních uvedeni. Toto zasedání Evropského